byl jsem informován českými orgány o e, zvolení pana e, Menára, který nahrazuje pana Havela. Havla. Takže mm, nyní podle e, pravidla 3 odstavec 2, mm, takže mm, je tedy stává se tedy poslancem do té doby, než předloží Aha, mám se přiblížit k mikrofonu. Takže jenom formálně je to formalita eh, do zápisu a to mm, na základě tedy eh, toho, že musí podepsat prohlášení, že eh, neprovádí žádnou funkci, která by byla neslučitelná s funkcí poslance, tak pan Minár bude zasedat v tomto parlamentu jako řádný poslanec. A také jsem i obdržel Hmm, tak od pana Urspačiče jsem eh, eh, dostal žádost, eh, která se týká imunity hm, po účely stíhání před soudem ve Vilniusu a na, na základě hm, jednacího řádu jsme předložili toto příslušnému výboru. Dále socialisté demokraté předložili seznam, který bude připojen k protokolu.